Good morning, ladies and gentlemen. As... Dobrý den, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že máme nabitý program dnes dopoledne, můžeme začít? Prosím vás, abyste se posadili. Thank you, thank you very much. Děkuji za pochopení. Okay. I begin with... Dobře. A já bych ráda tady zahájila dnešní zasedání našeho výboru Regi a to přijetím pořadu jednání. Tam se vás, jestli máte nějaké poznámky k tomu dnešnímu programu. Pokud tomu tak není, tak děkuji a budeme pořad jednání považovat za schválený. Druhá věc, schválení zápisů. Návrh zápisů ze schůzí 3. prosince eh, je k dispozici online. Pokud tedy nebudou v průběhu této schůze vzneseny žádné námitky, budeme tento zápis považovat za schválený. Nemám žádná oznámení předsedkyně. Musíme si nechat dostatek času na náš dnešní hlavní úkol, Čtvrtý bod našeho dnešního programu je zpráva, kterou tady připravuje výbor REGI a jde o pokračování programu územní spolupráce PIS 4. Irsko, Spojené království a Spojené království Irsko. Irsko, Severní Irsko, Skotsko v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Smlouva o vystoupení Velké Británie z EU eh, počítá s tím, že přeshraniční programy soudržnosti budou pokračovat, nicméně Spojené království zatím tuto dohodu odmítlo. Odchod Spojeného království bez takové dohody bude mm, příčinou velkých problémů, a to především v severním Irsku, v příhraniční oblasti s Irskem, protože tady platí statut podle velkopáteční eh, dohody, to znamená, že eh, mír, eh, nebo který, která předpokládá, že obě strany konfliktu jsou součástí EU. Komise předložila eh, návrh, který počítá s výjimkou, díky níž by mohly pokračovat programy PIS 4 a program spolupráce mezi Spojeným královstvím a Irskem, a to minimálně po dobu současného programového období, to znamená 2014 až 2020 zbývajících 13 programů spolupráce, kterých se Spojené království účastní a které se netýkají Severního Irska, nebudou moci této výjimky využít. E, návrh e, tedy poskytuje Severnímu Irsku financování podle nařízení Interreg a dále se počítá s tím, že to standardní pravidlo, to znamená, že ne více než 20 rozpočtu z programu spolupráce nesmí být eh, investováno mimo EU, že toto pravidlo se u těchto dvou programů nebude aplikovat, protože eh, finance investované v Severním Irsku Eh, by tím byly omezeny. Eh, jsme pod časovým tlakem a je velmi důležité, aby tato legislativa byla přijata a vstoupila v platnost do 30. března tohoto roku. Náš výbor vyslal delegace do Severního Irska, bylo to v březnu roku 2018 a následně jsme vydali eh, zprávu o provádění připravil ji pan Von. Jeden z klíčových závěrů spočívá v tom, že program PIS 4 by měl být zachován po Brexitu, ať už bude kontext jakýkoliv. V souvislosti nebo v souladu s, při, eh, s rozhodnutím koordinátorů z minulého týdne já, co by zpravodajka, navrhuji, aby toto nařízení bylo pojednáváno v souladu s článkem 50 odstavec 1, to znamená eh, v rámci zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů. Návrh zprávy jste dostali e-mailem všichni. A dříve než tedy navrhnu, abychom toto nařízení schválili, tam se vás, jestli se chce někdo chopit slova. pan Von, prosím, máte slovo. Very uh, briefly, Chair. First of all, to, uh, to thank you for the report and to... Uh... Děkuji pěkně, paní předsedkyně, děkuji za tuto zprávu. Jak jste správně řekla, máme tady zprávu ohledně financování ve, v Severním Irsku po roce 2020. Berme v úvahu také výsledky té zešťovací mise do Severního Mir- Irska. Je nám všem jasné, jak je tento program PIS eh, významný. Viděli jsme některé fantastické projekty, které spojily nejrůznější komunity, společenství. Vzhledem k tomu, eh, co se odehrávalo v Severním eh, Irsku tento týden a během naší návštěvy v Déry jsme se dozvěděli, že tady je nebezpečí stoupajícího napětí a bylo to potvrzeno událostmi z tohoto týdne, takže pro mne to pouze potvrzuje význam toho, abychom pokračovali ve financování programu PIS i pro roce 2020. Tuto zprávu mohu podpořit a každopádně si myslím, že by ten program měl běžet i po roce 2020. Prosím, pan Van Nistelrooy. as... Děkuji, děkuji a podobně jako pan Von jsme tady zjišťovali, že, nebo věděli, že vždycky, když jsme v minulém uh, programovém období o tomto tématu mluvili, chtěli jsme navrhnout prodloužení. Ale když tam tedy uh, jedete a vidíte, jak e, křehké ty vztahy jsou, e, pojďme se podívat, jak to funguje na základních školách. Protestanti, katolíci, neumíte si představit, jak důležité takové programy jsou. My jsme měli možnost hovořit s místními lidmi a Eh, ty, ří, ti říkali, že někdy se tedy podaří na ty staré věci zapomenout. I díky těm programům. To znamená, že to, co jsme slyšeli z Londýna, že jeden z, jedna z možností spočívá v tom, že by se tedy změnila velkopáteční dohoda, i o tom se jedná, tak to by tady mohlo být bezprostřední dopad. Vůbec si neumím představit, co by se v takovém případě mohlo stát a právě proto je velmi důležité, abychom zvolili jedno, je, zjednodušený postup, jak jste navrhla. Máte naši plnou podporu a pokud mám být upřemný, tak musím říci, že nejde pouze o mírový proces, ale viděli jsme dopady programu Interregu, Interreg na uh, univerzity na obou stranách hranice. Velmi dobře to uh, funguje navzdory, nebo nezávisle na tom, kde se dotyčná univerzita nachází, na které straně hranice, funguje to velmi dobře. To znamená, že eh, tyto věci jsou důležité mimo jiné i v oblastech, které nejsou hustě osídleny a proto tady máte naši podporu. Pojďme to schválit co nejrychleji. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Jakovčič. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem člen delegace, která byla v Severním Irsku. A to znamená, že jsem měl možnost vidět na vlastní oči, k čemu došlo v Severním Irsku jaké hrozby by vyvstaly, pokud by velkopáteční dohoda byla spochybněna. Musím říci, že sám pocházím z oblasti, kde dříve zuřila válka z bývalé Jugoslávie a my eh, jsme si vědomi krve prolití, ke kterému došlo a proto bych nebyl rád, kdyby něco podobného eh, nastalo i tady na evropském území. Evropsk- území Evropské unie. Vím, že tedy ta situace je velmi křehká. Na druhé straně jsem eh, s velkým potěšením konstatoval, že mladá generace, mladí lidé mají velký zájem na tom, aby žili společně eh, v pokoji v míru. jako Evropská unie, kdykoliv tady máme eh, nějaké programy se třetími zeměmi a Spojené království se dříve nebo později stane třetí zemí, tak takovéto programy tady musí pokračovat a týká se to i tohoto programu. Je to naprosto stěžejní období a proto bych eh, byl rád, kdybychom tedy podpořili návrh komise, zprávu pana Vona a Eh, abychom tady pomohli všem těm, kteří ve Spojeném království a v Severním Irsku chtějí mír. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva je velmi vítaná. Eh, oceňuji a také oceňuji to, co na to řekli naši kolegové pro Severní Irsko eh, a pro Irsko je to tedy velmi obtížné období něco z toho, co se objevilo eh, v tisku eh, a co je eh, možno vzít hlavně jako informaci, je do značné míry nezodpovědné. Každá vláda, která je součástí mezinárodní dohody, nemů- žádná z těchto vlád tedy nemůže jednostranně měnit přijaté dohody. To bychom měli odsoudit. To prostě Spojené království jednostranně nemůže udělat. A ať už tedy eh, vlád, vládě nebo premiérce Spojeného království eh, radí cokoliv, kdokoliv, mělo by to být jinak. To znamená, že to bereme velmi vážně. Doufám, že to tedy budeme schopni velmi rychle schválit, že to prosadíme. Zajímá mě také kompromisní návrh 66, eh, o kterém budeme dnes eh, dopoledne hlasovat. Pokud se eh, podíváme na všechny země, tak se to tedy nejvíce týká Irska uh, Brexit, protože Irsk, právě Irsko je velmi těsně spjato s ekonomikou Vel, Velké Británie. To znamená, že my doufáme, že tento mírový proces eh, bude pokračovat a že Evropská unie tedy bude na Irském ostrově mírový procesy nadále podporovat. Děkuji a slovo má paní Anderson. Um, I want to thank you, Chair, and... bych vám poděkovala, paní předsedkyně, stejně jako všem kolegům, kteří uh, <clears throat> přispěli. Já uh, pocházím eh, z Derry, odkud pochází také zemřelý um, Mark McGuinness. Pocházím z města, kde před týdnem, kde o víkendu vybuchla bomba došlo tam k řadě únosů. Jsou to všechno scény, které, kterých jsme svědky eh, po řadu let. Byla jsem ve vězení, byla jsem účastnicí toho konfliktu, o kterém víte. A od té chvíle, kdy jsem vyšla z vězení, jsem se snažila tento mírový proces podpořit. Eh, pokud jde o velkopáteční smlouvu a její přístup eh, a přístup k ní ze strany Spojeného království je skandální. Je tady opravdu velká obava, která eh, souvisí s touto situací. Já jsem byla v Déry a bavila jsem se s lidmi a pochopila jsem, že oni si eh, cení tohoto programu jak Interact, tak PIS, eh, který umožňuje tedy přispět k tomu konečnému smíření. Vítáme tu skutečnost, že se tato zpráva zabývá pokračování financování programu Interreg a pis Je tady řada eh, dalších programů, je tady těch 13 eh, programů pro spolupráci a řada organizací, nejenom ženských, eh, tyto finance bezpečně potřebuje. protože v nadcházejícím období čeká Severní Irsko, čekají hospodářské českosti a britská vláda samozřejmě nemůže tuto smlouvu jednostranně vypovědět, ačkoliv se to přeje, protože eh, demok- demokratická strana unionistů eh, nikdy tuto smlouvu neporušila. To znamená, že Ehm, DUP tady tuto smlouvu chce ehm, vypovědět a má podporu premiérky Mejové a také dalších členů vlády. Tato smlouva má na pomoci uklidnění situace v Severním Irsku. Vzhledem k tomu, že eh, dneska se nebudeme o tomto bavit, protože na jedné straně eh, není možné, aby eh, členové Europarlamentu mohli podpořit smlouvu, kterou si občané Severního Irska přejí ale na druhou stranu řada z nich již skoncovala s eh, vládou v Londýně, protože eh, byli často zklamáni. Každopádně je možné, aby Evropa vyslala 29. dubna eh, signál do Severního Irska. Jde o to, aby tady byl podpořen demokratický proces. Nemá to nic společného s tím, co se stalo v o víkendu a co plně odmítám. Jdeme, jde nám o to, aby se eh, Severní Irsko aby mohlo zůstat v Evropské unii a jde o to, aby ty diskuse eh, pokračovaly. Já nechci, abyste se eh, v tom příliš angažovali. Jde mi pouze o to, aby lidé měli možnost vyjádřit své přání zůstat ve spojení s Evropskou unii. Thank you very much. Děkuji pěkně. Já jsem eh, nezaznamenala žádné námitky, pokud jde o tuto zprávu a rozhodnutí výboru REGI uh, ustavit výjimku pro to, aby tento program mohl pokračovat i po roce 2020. V tomto případě je tato zpráva přijata a opětovně jsme odvedli svoji práci ve snaze podpořit eh, program pro rozvoj severního Jirska. Takže toto bylo rozhodnutí výboru Regi, zpráva je přijata. Nyní půjdeme dál a budeme se věnovat hlasování. Jako první máme hlasování o stanovisku výboru Regi o postupu a udělení absolutoria pro souhodný rozpočet za rok 2017. Toto stanovisko jsme eh, připravili s součástí našich dvou výborů. Já jsem eh, pravodajkou tohoto stanoviska. 6. prosinec byl datem pro zaslání pozměňovacích návrhů, kterých dorazilo 10. A nyní se pustíme do hlasování o tomto stanovisku, o absolutoriu. Takže prosím, pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Návrh dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh tři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh čtyři, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh pět, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh šest, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 8 os, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní budeme hlasovat elektronicky, je to závěrečné hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Stanovisko je přijato. O to většinově děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy, která se týká nařízení o společných ustanoveních pro období 2021 až 2026. 27. Jak všichni víme, jedná se o jedno z nejvýznamnějších hlasování v našem výboru v tomto volebním období. spravodajové, stínoví spravodajové, političtí poradci eh, a pracovníci sekretariátu eh, strávili týdny přípravu tohoto hlasování. Vzhledem k tomu, že máme více než 2000 pozměňovacích návrhů a máme také poznací eh, návrhy od ostatních výborů, tak eh, toto losování se určitě protáhne. Já bych tedy navrhla, abychom si asi tak v polovině udělali krátkou přestávku, kterou vám včas budu avizovat. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Eh, tomto hlasování máme vyhrazeno celé dnešní dopoledne. Než se do něj pustíme, dala bych slovo spolu s pravodajům. Jako první paní Kveli. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Milé kolegyně, kolegové, jak už zaznělo, tak tady byla opravdu velká řada pozměňovacích návrhů. Měli jsme stanoviska řady výborů, které bylo potřeba stan- zpracovat. A byla to velice intenzivní, ale skvělá spolupráce se stínovými zpravodaji. Ráda bych jim poděkovala, ale nejenom nim. Děkuji také sekretariátu výboru Regi, spolupracovníkům našich politických skupin, asistentkám a asistentům za jejich podporu. Bez eh, jejich eh, mnoha, mnoha přesčasových hodin by k tomuto hlasování vůbec nemohlo dojít. Naším cílem obou zpravodajů bylo s dobrou kvalitou a na vysoké úrovni eh, zahájit vyjednávání s členskými státy. Já spatřuji naši úlohu jakožto těch, kteří eh, se starají o eh, regiony, abychom se eh, přes, dostali přes ty, přes ty bloky, přes ty překážky a do, dobrali se trialogu. Máme tady um, Eh, možnost eh, co nejdříve dát eh, regionům možnost začít zpracovávat jejich regionální programy a vytvářet jejich strukturu. Dosáhli jsme stovky, více než stovky kompromisů a jak už to slovo napovídá, kompromis neuspokojí každého. Vy, kteří jste se tohoto procesu zúčastnili, to víte nejlépe. Ale ve finále tady máme Dispozice dispozici kompromis a náš parlament je projevem toho, že jsme tady opravdu rozvinuli kulturu, v rámci které jsme schopni jeden druhém naslouchat a, a dosávat kompromisů. Proto bych vás ráda eh, požádala, ač nebudete ve finále úplně spokojeni, tak bych vás požádala, abyste při závěrečném hlasování tuto zprávu podpořili, tak abychom mohli jít na plenární zasedání s velkou podporou a říct, že výbor pro regiony opravdu chce podporovat regionální pod, politiku, což eh, ne všichni v současnosti úplně plně chápou. Zcela plně chápou. Jde o to, abychom v únoru mohli zahájit příslušná vyjednávání. Proto bych vás ráda požádala, abyste Možná ještě eh, to poslední smítko, které eh, vám tam vadí, eh, přehlédli a abyste potom v tom finálním hlasování tento dokument podpořili. Děkuji. Děkuji, pan Novákov. Kolegyně a kolegové, před rokem vás asi všechny nenapadlo, že bychom se mohli za tak krátkou dobu dobrat eh, tohoto hlasování. Je to díky společnému úsilí, které jsme do této práce vložili. Máme nyní historickou šanci učinit velký krok tím, že se eh, bude hlasovat na plenárním zasedání a následující den se eh, hned zahájí jednání, což patří mezi priority rumunského předsednictví. Já bych eh, rád, abyste zohlednili veškeré potřeby a žádosti eh, lidí v regionech, tak, aby 1. ledna 2021 bylo možné toto období již eh, zahájit. Já vás žádám o podporu jednak u těch kompromisů, tak při závěrečném hlasování tak, aby se o tom mohlo hlasovat eh, na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku. Bude to naše společné vítězství a společný úspěch eh, proti v tom boji s časem, s někým jiným. Je v tom opravdu skryto velké úsilí, eh, kde bylo zapotřebí nastolit rovnováhu mezi nejrůznějšími hledisky a pohledy, tak, aby všichni um, měli pocit, že jejich zájmy jsou uspokojeny. Pokud se podívám na ty nejzdálenější eh, oblasti, třeba Firsku, další eh, regiony, které jsou v přechodu, které jsou více či méně rozvinuty, tam jsou všichni, pro které tato zpráva byla vytvořena a proto vás žádám o vaši podporu a doufám, že při hlasování tady opravdu bude Eh, potřebná většina a půjde to na plenárku. Takže děkuji všem stínovým zpravodajům, spoluzpravodaji a všem, kteří se na práci podíleli. Děkuji. Děkuji pěkně. Než se pustíme do hlasování, dovolte jednu poznámku. Poté, eh, kdy se ověří prezence, tak bych ráda zmínila, že za skupinu zelených možná budeme mít možná pouze dva hlasy. To víte? Ano, já tady totiž vidím tři z vás zde v sále. Takže děkuji velice. Eh, omlouvám se, ale vždycky vás musím spočítat. Zdá se, že tuto zprávu opravdu podpoříte. Takže, pustme se do toho. V pravý čas, přesně jak jsme se naplánovali, v 9.30. Takže jako první kompromis A1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Přijato. Nyní se podíváme na kompromis A2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Nyní prosím kompromis 6 lomeno 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5. Ten najdeme trochu dále. Ano, takže kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 6 lomeno 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Kompromis A11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Kompromis A12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh Ekon 15. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Poznací návrh 749, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní Libe 52. Ano, A14. Pardon, takže A14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pokud si přejete, můžeme ověřit. Takže kompromis A15 ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22 ku 15. Nyní přejdeme ke kompromisu A16, který je opět trochu dále. Takže tady máme A16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A17. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 974. Hned se to tady najdu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Takže ověříme pozměňovací návrh 974 elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Stejnou většinou. Kompromis A18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A, A19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní přejdeme ke kompromisu A21, lomeno 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 21 lomeno 2 odpadá. A nyní pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Poznací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Poznací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Poznací návrh 62. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Máme tedy za sebou první část tohoto hlasovacího seznamu. Dobrá práce, děkuji. Nyní se pustíme do druhé části. Já to opakuji, poněvadž jste dostali hlasovací seznamy právě e, takto rozděleny, tak proto zmiňuji, že máme za sebou první část. Takže kompromis A22, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A23, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A24, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. A25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A26, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A27, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A28, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A29 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A30 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A31 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A32 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A33 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis A35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh NV16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1295. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 1296. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1297 a Libe 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1298 a 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Oba jsou přijaty. Nyní Libe 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 13.00 eh, a FEM 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuty oba. Libe 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis A37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Není pozměňovací návrh 13, 22. Libe 86, 13, 32 a FEM 41 dohromady. A to je vše. Takže tyto čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuty všechny. Nyní pozměňovací návrh 1323. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 13.24 a FEM 40 společně. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuty oba. Libe 87, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13.25, kdo je pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. 13.26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. sedm odpadá, není 13.28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 13.30 a Libe 88 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 13.31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 13.33 odpadá, takže 13.34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 13.36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 13.37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 13.38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Libe 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis H45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 1369 společně s 1371. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Jsou zamítnuty. 1370, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že je to přijato, ale ověříme. Elektronické ověření 1370. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. 1372, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1375, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1374 je staženo, takže 1373, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1377, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 1378. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1379. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1380. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1391. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis A52. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A53. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1393 lomeno 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď 1424, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1426, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1425, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1423, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1428. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1429. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1430. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1431. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 1435. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tran 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Můžu vás pros- poprosit, abyste zvedali ruce? Tran 35. Kde pro? Kde proti? Tran 35. Ověříme, protože je to zbytečné, takže takto Tran 35. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Děkuji. Kompromis A58. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1449. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Chcete to ověřit? 14.49, elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. padesát, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 1452, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. 1453, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1454, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1454 padesát čtyři bylo zamítnuto ale Tran 36 odpadá, takže teď tady máme ty tři identické pozměňovací návrhy 1455, 1464 a 1463. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jsou zamítnuty. Kompromis A62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1507. sedm hlasujeme o celém textu, kvůli tomu předcházejícímu hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A je to zamítnuto. Kompromis A64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1508. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1509. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1510. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Libe 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď hlasujeme o 1511, FEM 44, 1512 a Libe 107, ty jsou identické, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou zamítnuty. 1513, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 15 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1515, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 15, 16 a Agri 30 dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1518, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 1519, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A67, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A68, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1571. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1582. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1583 a Libe 110 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou zamítnuty. 1584, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Budget 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1586. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1588. 1588, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 1590, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 1591, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 1592, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 1593, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 1595, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 1596. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1597 a Libe 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1599. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1601. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 16.2. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Kompromis A75, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis A76, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 1617, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 1618. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1619. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A85 tolik stránek. To je dobře. A85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 96 společně se 1759. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1760, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 1761, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 1762, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Kompromis A90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis A91, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1774 společně s Libe 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1775 a 1776. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1778. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1779. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Společně čtyři pozměňovací návrhy 1780, 1781, 1782 a 1783. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jsou zamítnuty. Kompromis A99. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 98. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 1810. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A 102. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis A104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A teď kompromis A105. Kompromis A 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A 106 lomeno 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis A 106 lomeno 2. Kdo je pro? a 106 lomeno 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. A 106 lomeno 2 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Víte, jak jste hlasovali? Všichni vědí, jak hlasovali. Toto je opravdu zajímavé. Takže je to zamítnuto. Kompromis je zamítnut, takže 1620. Kompromis je zamítnut, takže hlasujeme o jednotlivých návrzích. 1620, kde pro? Já vám to vysvětlím. Když zamítneme kompromis, a to jsme zamítli, 23 ku 11, tak musíme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, eh, které tento kompromis pokrýval. Takže proto začínáme návrhem 1620. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Další dva odpadávají kvůli předcházejícím hlasováním. Takže příští 120 ta také odpadá. 121 taky, takže Agri 41. Agri 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2004. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 2005. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to odpadá. Že to tedy padá, že je to zamítnuto, ano. A teď zahájíme třetí část. Potřebujete nějakou přestávku? Before we go to part three, we need to go back because we missed one moment.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 vynechali jedno hlasování. A sice je to pozměňovací návrh výboru LIBE, který se týká článku 13. Najdete si článek 13, odstavec 2. Omlouvám se, nemám čísla stránek, ale každopádně jde o, o eh, článek 13, odstavec 2 Našli jste to? Odstave, od, článek 13 odstavec 2 jsou tu dva pozměňovací návrhy. My jsme první odmítli 749 a proto tedy musíme hlasovat o Libe 52. Našli jste to? Takže prosím, kdo je pro Libe 52? A kdo je naopak proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. A nyní už jsme tedy první dvě části ukončili. Pokud potřebujete přestávku, Dobře, pokud ne, tak můžeme pokračovat. A Půjde nám o přílohy, právní východiska a úvodní ustanovení. Proto kompromisy mají jiné řazení x1. Kompromis x1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Nyní Ample 88 společně Ample 89, 90, 91, 92, 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Všechny jsou přijaty. 21, eh, 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je to zamítnuto. Chcete to prověřit? Takže 21.43 elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí a je to přijato. Omlouvám se. Děkuji za upozornění. 21.43 byl přijat a proto nás čeká 125 a 2007. Jsou to identické pozměňovací návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou zamítnuty. 2008, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2009, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 21.44, kdo je pro, kdo je proti, kdo, je, kdo se zdržel, zamítnuto. 20.11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 20.12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2148 společně s FEM 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou zamítnuty. Pozměňovací návrh 2150, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 2149, kdo je pro, eh, kdo se zdržel, přijato. 21 to, to odpadá, takže MPL 94, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Chcete to prověřit? Dobře, takže kontrolujeme MP94, elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí, je to přijato. Pokračujeme dál. Pozměňovací návrh 2152. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 2153. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2154. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 2155. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2156, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2157, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, to prověříme. 21 57 elektronické hlasování, které tímto zahajuji. A hlasování končí a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 2158, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2159, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Chcete to prověřit? 2159? Já zahajuji elektronické hlasování. Hlasování končí a je to přijato. 21.60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítno to. 21.61 a stran 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. Pozměňovací návrh 2162. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2163. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 67 eh, lomeno 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato stran 67 lomeno 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 67 lomeno 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 21 64 lomeno 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto stran 67 lomeno 4, kdo je pro, kdo se zdržel, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato tran 67 lomeno 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato tran 67 lomeno 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato pozměňovací návrh 2164 lomeno 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Trán 67 lomeno 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Trán 67 lomeno 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 2165, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2166, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 2168, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 2170, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme, takže 2170 elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí a je to přijato. Pozměňovací návrh 2169, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Empl 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Empl 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Empl 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Empl 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Empl 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 2171, kdo je pro, kdo, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní se dostáváme k 21.75. Je to tak? Ano. Kdo je pro? Kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. Prověříme 21.75. Elektronické hlasování. Tím toho zahajuji. Hlasování končí. A je to přijato. Měli jsme, mýlili jsme se. Je to přijato. Nyní se dostáváme k Ample 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 2176. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Dobře, kdo se zdržel, je to přijato. 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. 21, 77, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 2178. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2180, 2181, identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 2179, Ample 105, společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou přijaty. Ample 108 a 109 společně, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2013. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 2014 a 2015. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 127, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Společně 128 a 2016, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Employment 111, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 129, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 2017, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 2000, Libe 116, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, pardon, omlouvám se, zamítnuto. 116 je zamítnuto. 2019, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2020, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2021, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní tedy čtyři identické pozměňovací návrhy, nebo dokonce šest pozměňovacích návrhů. 132, 133, budget 1, agriva 1 a to je všechno. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jsou přijaty. A nyní Libe 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Kompromis Eh, R1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis. R2. A kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis. Eh, R3, kdo je kdo, R2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis R4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 167, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Libe 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tran 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Kompromis R9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 178, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 5, 200, 201, 202 a 203. Identické návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Podkračujeme kompromisem R13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní kompromis R14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu R20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Kompromis R20A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Nyní tedy Libe 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis R23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Pozměňovací návrh 277, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, já se domnívám, že je to zamítnuto. Chcete to prověřit? 277 kontrolujeme elektronické a já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Děkuji. Kompromis R27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Pozměňovací návrh 282 a společně s ním FEM 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Empl, 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A nyní se dostáváme ke kompromisu R30. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Libe 21, to je další hlasování. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis R34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 286 společně s kont 4 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis R36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis R38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 291. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis R40. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 296. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 297, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 298, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ora, eh, ústní pozměňovací návrh ALDE. Eh, je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud ne, tak hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Nyní Libe 25. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Nyní budeme hlasovat společně o 301 a Libe 26. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Kompromis R46. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Nyní pozměňovací návrh 305. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Kompromis R48A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní pozměňovací návrh 310, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 311, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis R50, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 313 společně s kont 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Omlouvám se, pozměňovací návrh 313 společně s kont 6, bylo, to bylo zamítnuto, oba návrhy. Kompromis R58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 315, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ample 20, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis R61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 322. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměň... Kompromis R63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis R64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 330, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 331, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme. 331 elektronicky tedy kontrolujeme. Eh, hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. A nyní kompromis R66A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Kompromis 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A nyní kompromis R70. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, je to přijato. Kompromis R73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Já ho zahajuji, bude to elektronické hlasování. Hlasování končí a Zpráva byla přijata. Blahopřejeme. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji také politickým poradcům, spoluzpravodajům všem politickým skupinám a vám všem za dnešní práci. Vzhledem k tomu, že jsme skončili s naším dopoledním programem, Končím naše zasedání, zasedání výboru REGI a sejdeme se opět v 15 hodin a vyslechneme si e, zprávu ohledně rumunského předsednictví. Děkuji pěkně.